So, dear colleagues, please take your seats. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Kolegové, prosím vás, usaďte se. Na zahájení dnešního zasedání mám ještě dvě sdělení. První je, že zápis eh, ze zasedání koordinátorů jste dostali. A pokud do konce tohoto zasedání, bez ohledu na to, zda bude dnes nebo zítra tento konec, eh, nepředložíte návrhy na změnu, považuje se tento zápis za přijatý. A druhá poznámka. Koordinátoři se na dnešním zasedání shodli, že eh, budeme všechny pozměňovací návrhy hlasovat výhradně elektronicky. E, máme jich asi 580, což znamená, že to bude dlouho trvat. My tedy začneme tímto způsobem a po první hodině e, si ověříme, zda e, to zvládneme. Pokud to nestihneme, budeme muset pokračovat Eh, zítra, neboť to máme naplánováno. Ovšem pokud to stihneme, tak zítřejší zasedání se nemusí konat. To uvidíme, jak to dopadne. Ne, nesobte se, já, já skutečně, kolego Kaspary, vám tady musím říct několik těchto oznámení. Eh, když budeme hlasovat elektronicky, takže eh, řeknu, hlasujeme Eh, a potom řeknu eh, konec hlasování. Nebudu tam pořád ty fráze, jako hlasovali všichni, nehlasovali všichni. Eh, další poznámka. Naše zasedání se vysílá na webu, to znamená, vše se zaznamenává. Chceme působit příjemně, buďte na sebe hodní, buďte hodní na mě, nehádejme se, i tak máme problému dost. Prosím, jsou všichni hlasující usazeni? tom případě provedeme zkušební hlasování, abychom zjistili, jestli je nás tady akorát. Takže nyní prosím, zahajuji hlasování, hlasujte jakkoliv a o čemkoliv. Pouze elektronicky budeme hlasovat. Kdo nemá kartu, nemůže se účastnit hlasování. To vám Alberto hned řekne. Takže hlasovalo zatím 24 poslanců, končím hlasování. Ještě jednou 14 EPP, může být hlasujících. Končím hlasování, ano. Takže prosím, kdybyste jenom všichni, kdo jste zde z EPP, eh, stiskli knoflík, abychom si zkontrolovali, eh, za vás tady není víc, než kolik má oprávnění hlasovat. Takže zatím 13, to znamená ještě jednoho můžete ano, takže to je moje eh, místo předsedkyně, takže v pořádku. Nyní prosím, hlasujte pouze, pouze vy, kdo jste tady za socialistickou skupinu, mělo by vás být devět. Devět to je v pořádku. A i ostatní ty vidím, takže tady je to v pořádku a můžeme začít se skutečným hlasováním. Also, wenn einer über... Takže pokud by hlasoval někdo navíc, tak to uvidíme. Takže teď zahajujeme hlasování, to je, pardon, zahajujeme návrhy na e, smlouvy ke zprávě Davida Martina e, ke Kariforu. Ale ještě než se k tomu pustíme, e, jedno sdělení dovolte. Víte, že máme posílenou spolupráci s výborem DV a znáte také eh, rozhodnutí o AFKu. Bez ohledu na to jsme eh, sem dali body z výboru pro rozvoj, kde nebudeme hlasovat, neboť to je jejich výlučná parketa. A pro informaci vám eh, chci sdělit, že výbor DV, respektive eh, body B, C, D, F, E, G, I, K, L, M a O, eh, ty jsou, u nich je plus a odstavce 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20 a 21 to platí stejně, tak je tam plus, to je pro vaši informaci. Paní Glyn. Sorry, uh, eh, Já jsem velice rád, jak to dopadlo eh, ve výboru pro eh, rozvoj, ale tam myslím, že to bylo ne k rezoluci, ale jenom k souhlasu se týkal tento postup. Že my nemáme posílenou spolupráci k usnesení, respektive rezoluci. Rozhodnutí, které padlo předem, ano, čili tam skutečně mezi oběma výbory eh, je intenzivní spolupráce, ta proběhla a proto eh, my eh, se tedy jsme rozhodli tak, že to, co spadá do suverenity výboru DV, tak to my jenom tak přebídáme a nebudeme o tom hlasovat. To je pouze informace nic víc a nic méně. Eh, při rozhodování eh, konference předsedů se tedy rozhodlo tak, že eh, rezoluci zpracují oba výbory společně a proto zde máme tento postup, jak jsem popsal. Doufám, že tím to máme řádně vyřízeno. To znamená, to jsou informace z DEVE, to, co jsem řekl, to je všechno. A nyní budeme hlasovat o našich rezolucích. Čili k tomu se dostáváme k té e, ústní otázce. Kompromisní návrh číslo jedna, o tom budeme hlasovat. Máte ho k dispozici. E, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A prosím, e, kdyby jeden socialista laskavě mohl vytáhnout svoji kartu, je tady o jednoho socialistu víc. Takže hlasujeme nyní o té ústní otázce. Já to zopakuji ještě jednou. Kolegové, prosím vás. máme 850 hlasování, takže prosím, eh, poslouchejte, co vám říká předseda. Samozřejmě, že mohou nastat chyby, ale já jsem jasně řekl, že nyní hlasujeme o otázce k ústním odpovězení ke kompromisu číslo jedna. Ten máte, máte ho na zadní straně, je tam připnutý, takže o tom nyní hlasujeme. Na první straně paní eh, místo předsedkyně, eh, prosím vás. Já ještě po třetí opakuju, a vy také máte ještě koordinátora, jste ze stejné frakce. Budeme hlasovat o návrhu ostatní, otázky ústního zodpovězení, kompromis číslo jedna. Zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist beendet. Končím hlasování. 27 hlasů, 17 pro, 10 proti přijato. Nyní se dostáváme k posměvacím návrhu, k návrhu eh, rezoluce. Ne, promiňte, ještě jednou to řeknu. Čili teď hlasujeme, poněvadž všechny ostatní pozměvací návrhy byly staženy, hlasujeme o celém návrhu eh, ústní otázky, jak eh, po úpravě tedy zahajuji hlasování. EPP má jeden hlas navíc. Prosím vás, někdo vytáhněte kartu. Děkuji, už je to v pořádku. Končím hlasování. 23 pro, 2 se zdrželi. Blahopřejeme, přijato. A nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům k návrhu eh, rezoluce. Kompromis číslo 1, závěr hlasování. Konec, končím hlasování. 25 pro přijato. Dostávám se k pozměňovacímu, pozměňovacímu návrhu číslo 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 pro 13 proti zamítnuto. Tady, tady, tady. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 2 pro 18, proti 5 se zdrželo, zamítnuto. Nyní k pozměňovacímu návrhu 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 24. Zahajuji hlasování. Prosím opět minus jeden hlas od EPP. Eh, e Dobře, děkuji. Konečním hlasování 14, 14, takže zamítnuto. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 12 pro, 16 proti zamítnuto. Nyní posměvací návrh číslo 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 11 proti přijato. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Posměvací návrh číslo 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh číslo 1. Má někdo něco proti tomuto pozměňovací návrhu? Nemá, takže zahajuji hlasování. končí Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 33. Zahají hlasování. Třicet ta má jenom jednu část, končím hlasování. Zamítnuto. Promiňte, eh, jak to tady máme. Omlouvám se, omlouvám se, hlasovací seznamy ty neustále cestovali sem a tam, čili sekretariát mě sdělil, že split vote tady se nepožaduje. Čili já se řídím podle, podle eh, hlasovacího seznámu sekretariátu tam nemáme žádnou žádost o split vote, čili pokud máte nějaké frakční seznamy, tak to je něco jiného, ale my zde nemáme žádný split vote. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. My jsme chtěli mi toto dělané hlasování, já nevím, k čemu došlo, protože v našich dokumentech to máme zaznamená. To znamená, že budeme hlasovat po částech. My jsme o to požádali už před nějakou dobou. Skutečně nevím, k čemu došlo. Možná alespoň sekretariát, pokud vím, tak o to požádal. Teď už jsme proti tomu hlasovali, takže je to v pořádku, pane předsedo. Robert, eh, sekretariát mi právě sdělil, eh, že eh, žádost o split vote přišel hm, pozdě, po uzavření tohoto hlasovacího seznamu, čili nemáme žádný split vote a budeme pokračovat. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 23. Ano, omlouvám se, 34. Pozměňovací návrh 34. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ano, eh, pan kolega Papastamkos žasne cím dál více nad úspěchem kolegy Fjellnera. Nyní 37 zahajuji hlasování nad tímto pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 38 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. U 1.40, tak tam bychom chtěli mít oddělené hlasování, pokud je to možné. A zároveň bychom tímto způsobem chtěli hlasovat. Ano, potrhujeme tu, to nebezpečí, pokud jde o, nár, o jednotlivé nerostné bohatství a místní ekonomiky tím, že tam vidíme velice mnoho korupce a špatné řízení jednotlivých zdrojů a tam bychom, a u toho slova DFU v angličtině bychom chtěli oddělit toto hlasování. Myslím, že Christopher to požádal přesně tímto způsobem. To byla 41. To znamená 4,1. Ano, jsme si vědomí toho, že je zde mnoho, je zde veliký rozdíl mezi veřejnými financemi, finan, technickou podporou, finanční podporou a tam bychom to chtěli oddělit. Tak eh, já to navrhuji takto. Nemám to na svém hlasovacím seznamu. To znamená, že já teď budu velmi tolerantní a Eh, budu považovat za ústní pozměňovací návrh. Má někdo něco proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Pokud ne, v tom případě budeme hlasovat eh, odděleně. Nyní o první části zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Takže opravuji. Nyní budeme hlasovat o DV3. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis číslo 2. Zahajuji hlasování. Tak, teď můžeme zahájit hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 50 odpadá. A dostáváme se k číslu 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Těsnou většinou zamítnuto. Číslo 55. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 56. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 57. Zahajuji. Končím. Přijato. 58. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromis číslo 4. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromis číslo 5. Vážený pane předsedo, EPP se rozhodlo podpořit tento návrh společně s kompromisem 7. Chtěl jsem informovat kolegy o tom, že to budeme podporovat pětka sedmička s panem Davidem Martinem jsme se na tom dohodli, čili pětku a sedmičku podpoříme. Děkuji. Přesto nechám hlasovat, takže kompromis pět zahajuje hlasování. Končím. Ano, je vidět, že je to tak. Přijato. Tím odpadá číslo 61 a nyní kompromis číslo 6. Zahájí hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 64. Zahájí hlasování. Mm-hmm. Končím hlasování. Přijato. 67. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 68. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 69. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměnací návrh číslo 73 zahajuje. Končím. Zamítnuto. Pozměnací návrh 74 zahajuje. Končím. Zamítnuto. Pozměnací návrh 75 zahajuje. Zamítnu to. Pozměňovací návrh 76 zahajuji. Končím. to. Kompromisní návrh číslo 8 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Hlasujeme o 77. Zahajuji hlasování. Máme jedno hlasujícího navíc. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 80. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 81 zahajuji. E, prosím, máme tady jednoho navíc EPP. Končím. Přijato. DV4. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. DV5. Zahajuji. Opět prosím o jednoho PPV měl být méně. Končím hlasování. Zamítnuto. 82. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 83. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromis číslo 10. Zahajuji hlasování. končím. Těsnou většinou zamítnuto. Pozměňovací návrh 84 zahajuji hlasování. Opět máme tady jednoho z EPP navíc. Končím hlasování. Přijato. vidíte, mně se tady zobrazuje, že o jednoho PPP tady máme navíc. A jakmile se mi to tady objeví, tak já to prostě řeknu. Já nevím, kdo, jak to je. Paní místo předsedkyně Otmanková to také vidí, že já si to nevymýšlím. Nyní kompromisní návrh číslo 11, zahajuji hlasování. Moment, prosím. Eh, ještě jednou prosím 84. Prý jsme to nehlasovali, říká mě eh, Takže 84 zahájí hlasování. Končím. Přijato. Posměvací návrh kompromis číslo 11, zahájí hlasování. Ne. 11. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Nyní tedy pozměňovací návrh číslo 87 a 88. Identické. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 90 a 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní ústní pozměňovací návrh k odstavci 20. Má někdo něco proti? Nemá. Takže hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím zamítnuto. Dostáváme se k číslu 92. Eh, mohli bychom hlasovat unblock 92 až 97. Není námitek, takže hlasujeme unblock o těchto pozměňovacích návrzích takže jsou námitky. Takže ne, hlasujeme pouze o 92. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Nyní 93. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 94. Zahájeno. Končím. Zamítnuto. 95. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 96. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 97. Zahajuji. končím. Zamítnuto. Nyní 98 a 99 identické poznací návrhy zahajují hlasování. Končím. Přijato. Kompromis číslo 12. Zahajuji. končím. 14 pro 14 proti zamítnuto. Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 100. Zahajuji hlasování. Ist ja an. Končím hlasování. 17 pro, čili přijato. A to znamená, že i návrh od DV padá. Jenom konzultuji s sekretariátem, nebo to tady nemáme, ale skutečně měl by odpadnout také 104. Čili hlasujeme o 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní k bodu zdůvodnění a 1 závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. E, dvojka k e, zahájení hlasování k bodu zdůvodnění D. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka k recitálu E. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Nyní eh, čtyřka kreditálu F zahájeno. Ukončeno. Přijato. Pětka odpadá. Šestka zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Devítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Desítka zahájeno. ukončeno, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromis číslo 9. Zahájeno. Ukončeno. Přijato. A tím se nyní dostáváme k závěrečnému hlasování. Eh, máš slovo. Eh, mohli bychom mít ještě dvě minuty přestávku na poradu. Jednu minutu. Dobře, děkuji. To samozřejmě každá frakce může u takto těžkého hlasování. E takže eh, můžeme, je PSE připravena hlasovat? Ano, dobře, takže eh, konečné hlasování tomuto bodu zahajují toto hlasování. Končím hlasování. Máme 17 hlasů pro, 12 proti, nikdo se nezdržel, eh, je to tedy schváleno. A tím, a samozřejmě eh, blahopřejeme Davidovi, i když mám dojem, že úplně spokojený nejsi. No, tím se tady dostáváme k hlasování o návrhu doporučení a tady jde o souhlas. To je jenom jedno, jedno hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 hlasů pro 30 proti, takže přijato. dostáváme k bodu 16. Mín se to týká eh, prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi ES a pobřežím Slonovinem. Ptám se vás. Mm, tady jsme pro první hlasování využili tři čtvrtě hodiny. Chcete, abychom šli číslo po čísle, dobře. Tak, čili ústní otázka. A to pozměňovací návrhy všechny skupiny. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Když rychle budete tisknout knoflík, tak to bude rychleji. No, máme tady spoustu pozměňovacích návrhů, takže dvojka zahajuji. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka. Ukončíme hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Rychleji. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Desítka. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Jedenáctka zahajuji. Končím. Přijato. Dvanáctka zahajuji. Ended. Končím. Přijato. Třináctka zahajujem. Končím. Zamítnuto. Čtrnáctka zahajujem. Končím. to 15. Zahajuji. Kolega Papastamkos. Končím. Přijata. 16. Zahajuji. Končím. to Sedmnáctka. Zahajuji. Končím. Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji. Končím. Přijato. 17 pro, nikdo proti a 10 se zdrželo. A teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům, k návrhu usnesení. Hlasujeme unblock. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. to. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji. Končím. Přijato. Desítka. Odpadá také jedenáctka a teď dvanáctka. Rozděleno. Dělené hlasování. A končíme. Přijato. Druhý díl, druhá část, zahajuji. Končím. Zamítnuta druhá část. Kompromisní pozměňovací návrh jednička. Zahajuji hlasování. Končím. velmi eh, s rozdílem jediného hlasu zamítnuto. 19. zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kolega, kolega. Já se domnívám, že jsme se už domluvili, ovšem nejsem si stoprocentně jistý. Musím to ještě zkontrolovat, ověřit ten ústní návrh u kompromisu dvě. Myslím si, že jsme se domluvili i s ostatními stranami. Považujeme za důležité to, aby implementace EPA vytvořila vhodný monitorovací systém koordinovaný vhodným parlamentním, řádným parlamentním výborem, který zahrne členy výboru INTA, DV a zajistí rovnováhu mezi hlavní rolí našeho výboru INTA a celkovou konsistenci, pokud jde o obchodní a rozvojové politiky, tak aby jsme fungovali pružným, flexibilním způsobem a koordinovali to aktivně i v rámci společného parlamentního shromáždění mezi zeměmi AKT a EU. A myslíme si, domníváme se, že to, tento monitoring by měl být zahájen po přijetí každé prozatímní dohody EPA. To je ústní pozměňovací návrh. To je kompromis dvě. Nyní jsme u kompromisního návrhu číslo dvě. ano. Ano, tak já předpokládám, že to, co říkáš, se stahuje ke kompromisu číslo šest. Ty jsi to prostě uspěchal. Ano, takže já teď navrhuji, že teď budeme eh, hlasovat o dvojce, až dostaneme k šestce, tak to už je jako předneseno. Eh, já teď ještě chci říct jednu věc. Máme zde eh, hosty, možná, že ta delegace není úplně kompletní, ale máme zde hosty z uganského parlamentu pod vedením předsedy parlamentu, místo předsedu parlamentu Rebeka Kadaky takže my se dostaneme eh, později ještě k dokumentu EPS Evropská unie. Do EPS patří také Uganda a jsme rádi, že zástupci ugandského parlamentu jsou zde a eh, doufáme, že využijí naši návštěvu, tedy svou návštěvu zde u nás v Evropském parlamentu. Tím se dostáváme Opět ke kompromisu číslo dvě zahajuji hlasování. Abstimmung geschlossen. Končím hlasováním. Přijato. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím těsně zamítnuto. 26. zahajuji. Končím. Zamítnuto. 28. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 30. Eh, do dvou částí rozděleno. První část zahajuji hlasování o prvé části. Končím. Přijato. Druhý, druhá část zahajuji. Zamítnu to. 31. Zahajuji. Končím. to, 32. Zahajuji. Končím. Přijato. 33. Zahajuji. Končím. to. 34. Zahajuji. Končím. to. 35. Zahajuji. Končíme. Přijato. 36. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končíme. Přijato. 39. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 40. Odpadá. A teď kompromisní návrh 3. Zahájí hlasování. Končím. Zamítnuto. Dále 44. Zahájí hlasování. Končím. Zamítnuto. 45. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. E, ústní pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Těsně. 46 zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím. 13 pro, 13 proti, zamítnuto. Dále, pozměňovací 52, zahajuji hlasování. Padesát jedna je odhlasováno on blok. A o tom jsme už tady hlasovali. Takže teď jsme u 52. Zahají... Ne, končím hlasování. Přijato. Přijato. Já, Erika? Ano, Eriko, prosím. Erika, bitte. Pane, pane předsedo, jde o to. Tím, že kompromis číslo 5 padl, tak eh, pořád ještě můžeme hlasovat o 1,50. Já tady mám, říká pan předseda, eh, covered by vote in block mém hlasovacím seznamu a my jsme en block hlasovali hned na začátku, to bylo první hlasování a teď už nebudeme o tom hlasovat po druhé. Eh, to je moje chyba, říká paní Manu. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 54. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, rozdělené hlasování k 59. První část zahajuji. Končím. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji. Končím. Zamítnuto šedesátka. Zahajuji. Končím. Zamítnu Zamítnuto. 61. Zahajuji. Končím. Přijato. 62. Zahajuji. Končím. Přijato. 64 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 65 zahajuji. Zahajuji 65. Končím. Zamítnuto. 66. zahajím, Končím. Zamítnuto. 69 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 70 zahajuji. Nebylo to ještě ukončeno. Takže zahajuji. Končím. Přijatel. Sedmdesát tři. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 75. Zahajuji. Končím. Přijato. 76. Zahajuji. Končím. Přijato. 78. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 6. A k tomu přistupuje ten ústní pozměňovací návrh, který přečetl Robert. Má někdo námitky proti tomuto návrhu? Nevidím, takže budeme hlasovat v této podobě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 86. Eh, zahajuji. Tak teď nevím, jestli jsem se nepřelistoval. Ne, je to dobře. 86. Končím. Zamítnuto. 87 zahajuji. Končím. Přijato. 88 zahajujem. Končím. Zamítnuto. 89 zahajujem. Končím. Zamítnuto. 90. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. A teď eh, úvodní ustanovení jednička. Zahajuji. Hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvojka. Odpadá. Trojka. Zahájí hlasování. Končím. Zamítnou to čtyřka. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. Šestka. Zahajuji. Končím. Přijato. Osmička. Zahajuji. Končím. Přijato. Sedmička. Zahajuji. Končím. Přijato. A teď se dostáváme k konečnému, závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 pro, 11 proti přijato. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt tím se dostáváme k bodu na našem programu číslo 17, a sice prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a Střední Afrikou. A začneme eh, s návrhem ústní otázky, a to je kompromisní text podle přílohy 1. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Geschlossen. Končím hlasování. 13 pro 14 proti zamítnutom. Sekretariát mě právě sdělil, a to můžeme změnit, že tím, prosím vás, poslouchejte mi, poslouchejte laskavě, tím, že kompromis se jsou zavře, eh, zamítnuty, může se stát, že eh, musíme ten eh, původní, ty původní návrhy, to bylo 25 eh, řádků může se stát, poněvadž to bylo prostě delší než 25 řádků, tak eh, to může být potom eh, ze strany Tabling Office zamítnuto, to potom rozhoduje administrativa. A pak bychom také mohli skončit s prázdnýma rukama. Nyní se dostáváme k návrhu usnesení a hlasujeme nejdříve o kompromisu číslo 3, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 14 hlasy proti 13. moment, pardon, má, má eh, místo předsedkyně mě tady upozorňuje na nějaký detail. Poradím se se sekretariátem. Já se omlouvám. Eh, teď jsem na něco zapomněl. Prosím, kdybychom se mohli vrátit k návrhu ústní otázky. Děkuji, paní místo předsedkyně. Samozřejmě musíme hlasovat ještě v závěrečném hlasování, tak jak byla tato otázka opravena. Takže nyní hlasujeme o závěrečné podobě této ústní otázky zahájí hlasování. Končím to hlasování. Přijato. Tak a nyní budeme pokračovat v hlasovacím seznamu a jsme u čísla 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 17 zahajuje hlasování. Končím. Přijato číslo 18 zahajuje končím zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 1 má někdo námitku? Prosím. Ano, pane předsedo, tady mám námitku k tomu ústnímu pozměnacímu, je to nový odstavec, který je pokryt už někde jinde. A nedostali jsme to včas, mimo jiné tedy. Takže pokud jsou námitky proti ústním pozměnacím návrhu, tak se prostě zamítají. Tím se dostáváme číslu 19, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. Nyní číslo 21, zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Číslo 23, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Číslo 24, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 25 na dvě části. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část zahajuji. Končím. Přijatom. Pozměňovací návrh číslo 26 zahajuji. Končím. Přijato. Číslo 27 na dvě části. První část zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Druhá část zahajuji. Končím. Těsnou většinou přijato. Pozměňovací návrh číslo 28 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 29 zahajuji. Končím. Přijato. 30. Zahajuji. Končím. Přijato. 31. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromis číslo 9. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 35 zahajuji. Končím. Přijato. 36. Zahajuji. Končím. Přijato. 37. Zahajuji. Končím. Přijato. 38. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromis číslo 4. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh kompromis 5. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh Kompromis 6 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 45 zahajuji. Končím. Přijato. Můžete, prosím vás, eh, to trošku urychlit, tady to velice trvá, než se mi to ukáže. Číslo 46 zahajuje. Promiňte, odpadá. Máte pravdu. 45 byla přijata, takže 46 odpadá. Ano, já už jsem se opravil. Kompromis číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím. Odmítnuto 14 ku 14. Poznací návrh 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 32. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 51 zahajuje. Končím. Zamítnuto. Poznací návrh 52. Zahajuji. Končím. Přijato. Přijato. 53, 54 odpadají. 55. Zahajuji hlasování. Končím zamítnuto. 56. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. 57. Zahajuji. Končím. Přijato. 60. Zahajuji končím. Zamítnuto. 61. Zahajuji. Končím. Přijato. Tím se dostáváme k ústnímu návrhu číslo 2. Námitky nejsou. Hlasujeme o tomto návrhu, zahajuji hlasování. Končím. 14, 14, čili zamítnuto. Pozměňovací návrh 64. Zahajuji. Končím. Opět 14 14 zamítnuto. Kompromis číslo 10 zahajuje Končím. Přijato. Pozměnací návrh 68 zahajuje hlasování. Končím. Přijato. 69 zahajuje končím, odmítnuto. 70 zahajuji, končím, přijato. Tím odpadá 71, hlasujeme o 72. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 74. Zahajuji. Končím. Přijato. 75. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 76. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 8. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji. Končím zamítnuto. Tím se dostáváme k 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 79. Zahajuji. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 81 zahajuje. Končím. E, odmítnuto při rovnosti hlasů. 82 zahajuje. Končím. Přijato. Tak a nyní pozměňovací návrh 9. A máme tady stejný pozměňovací návrh ústní jako u dvojky. E, má někdo námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Stanovisko, předložím stanovisko z své strany a všechny důvody kam byly uvedeny. Takže tím je to jasné a dostáváme se ke kompromisu číslo 2. Zahajuji hlasování. Ale ne, vážení kolegové. Kader Arif se přihlásil a řekl, že je proti tomuto ústnímu návrhu a v okamžiku, kdy je jeden poslanec proti, eh, nehlasuje se o tomto ústním poznacím návrhu. Proto nyní hlasujeme o kompromisu číslo dvě. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Eh, zamítnuto většinu jednoho hlasu. Pane kolego. Je mi líto. Já jsem hlasoval pro kompromis číslo dvě, aniž bych eh, tedy pochopil, že používáme eh, větné členy, které jsou složeny z toho, co bylo předloženo výborem pro rozvoj. Takže použít tyto termíny, to není příliš korektní. Uh, právě e, v takovémto schromáždění, jako je to naše právě. Ano, to bude zřejmě chyba ve španělském překladu nejasnost, ale v angličtině je to jasnější, ale stejně jsme to odmítli, takže celkem není nutné o tom debatovat. A tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A tím odpadá číslo 83 a také 85. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 6 zahájí hlasování a také 7 a 8, ty jsou identické, takže hlasujeme o nich současně. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k pozměňovacím návrhu číslo 10, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se k ústnímu pozměňovacímu návrhu číslo 3. Jsou námitky proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijatom. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 25 hlasů pro, 3 proti. Přijato. Blahopřeji zpravodaj to je vlastně, ano, kolega Ari hlasoval pro, čili blahopřeji. No a nyní to bude další bod na našem programu a je to prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a Ganou a bude to nejdříve přijetí otázky k ústnímu zodpovězení. Budeme hlasovat unblock. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A tím se dostáváme ke kompromisu, to znamená příloha 1 na vašem hlasovacím seznamu. Zahajuji hlasování. To byla ústní, ústní pozměňovací návrh k jednice, k příloze jedna. S dovolením, pane předsedo. Já samozřejmě se snažím o harmonii v tomto výboru a dobrou vůli a proto jsem předložil ústní pozměňovací návrh k této příloze k kompromisnímu textu. A právě z tohoto důvodu, pokud akceptujeme ústní pozměňovací návrh, tak proto by měla hlasovat skupina EPP. Ale vím, že vy jste požádal, pane předseda, abychom hlasovali o kompromisním textu. Ovšem po, bez tohoto ústního pozměňovacího návrhu bychom museli hlasovat proti. To znamená, já bych, jestli dovolíte, já bych to ještě přečetl, pak ten ústní pozměňovací návrh, pokud budete chtít. Já doufám, že jsem to vysvětlil. Pane Felnere, ano, to je eh, jasné. Já jsem tady měl neupravený hlasovací seznam, proto jsem o, tento, o tomto ústním pozměňovacím návrhu nehovořil. Čili nyní hlasujeme podle pozměňovacího návrhu ústního, také je to v anexu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No a schválili jsme tento návrh. A nyní se dostáváme kompromisní verze. To znamená, že tím pádem vlastně vypadla kompromisní verze a můžeme hlasovat o celém návrhu. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tím se dostáváme k návrhu usnesení. Bin gerne bereit, wir haben es jetzt fünf nach halb fünf, Nein, weiter, zu Fragen. Hmm, nyní je to, nyní v podstatě už máme téměř pět hodin a nevím, zda. Dobře. Máme čas pouze do půl sedmé a od 9 zítra ráno rovněž, pokud to nestihneme. Dobře, uvidíme, jak nám to půjde. Uvidíme a nyní budeme hlasovat o dalším. Budeme hlasovat unblock. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Ne, myslím si, že to už jsme zkontrolovali. Dobře, požádali mě, abychom hlasovali o této části. Budeme hlasovat na plenárce, ano. Hlasování je prostě hlasování, k tomu už se nemůžeme vracet. Omlouvám se, ale taková jsou naše pravidla, čili dvojka. Zahajuji hlasování. Promiňte, jde o kompromisní návrh číslo 2. Končím hlasování. Zamítnuto. Devadesát dvojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pan Serdy? Já bych to ještě objasnil, všem možná jsem to trošku zamotal já sám. Hlasovali jsme už o té otázce, o tom konečném návrhu, u této otázky. Ano, hlasovali jsme k tomu výborně. Ano, myslím si, že jsme o tom hlasovali. Čili 32. Zahajuji hlasování. Kon, končím hlasování. Přijato 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 42. Zahájuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 43. Zahajuji hlasování. Ano. Čili je to odstavec 5, původní verze. EPPD požadovalo oddělené hlasování, ano? Je tomu tak? Nikdo nás neinformoval o tom, zda budeme hlasovat po částech. EPPED poprosil bych o vysvětlení. Na mém seznamu máme teda ten původní text, odstavec 5, EPPED požadovalo oddělené hlasování, ovšem nemám k tomu žádné další připomínky, zda skutečně nebo ve které části dojde k tomu oddělení, čili je to celý odstavec nebo dobře, čili budeme hlasovat o celém odstavci. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 40 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 51. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Dále to bylo hlasování unblock, to bylo zamítnuto. A 52, o té budeme hlasovat. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 54. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 55. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 56. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 58. Hlasujeme nyní. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 60. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 61. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 62. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 5. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 65. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 66. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh. Šestka. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 70. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 75. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 76. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 77. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 78. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 79. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 80. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 82. Hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. 83. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 84. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto 85. Hlasujeme. Hlasujeme. Konec hlasování. Přijato. 86. Hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. 87. Hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. 88. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 3. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Devadesátka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 93. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 94. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 94. Končím hlasování. Zamítnuto. 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 97. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 98. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 99. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hmm, Kristofere, hmm, myslím si, že nejsi jediný zmatený mezi námi. 101. Hlasujeme. 101. Končím hlasování. Přijato. 102. Hlasujeme nyní. 102. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 103. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 104. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 105. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 107. Hlasujeme. Ano, prosím. Já se snažím, aby zde byla určitá konsistence v celé zprávě, čili stejný návrh by navrhoval jako Robert v tomto bodě, pokud si ho pamatujete, pokud ne, tak bych to mohl zopakovat. Ne, skutečně to nemusíš opakovat. Má proti tomu někdo něco? To znamená, to byl ten ústní návrh, tak jak to přečetl Robert. Nemáte-li nic proti tomu, budeme nyní hlasovat o tomto textu v pozměněné formě. Nejdříve se ale musíme podívat na 107. Na 107 myslím, že si to trošku před proběhl, čili opravdu musíme najít je 107. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. A teprve nyní se dostáváme k tomu kompromisnímu návrhu. Nebo ještě ne? Podíváme se na to. tady musí být nějaký třetí seznam ještě, takže budeme hlasovat o kompromisu číslo 7 v podobě ústního pozměňovacího návrhu. Právě jsem to řekl v, ve smyslu ústního pozměňovacího návrhu. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se k bodu. Je to kompromisní návrh 1. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k úvodním ustanovením. Trojka. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Čtyři. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Sedmička. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Osmička. Hlasujeme nyní. Konec hlasování. Přijato. Poté to bylo hlasování amblok a dostáváme se k 18. Hlasujeme nyní. Promiňte, čili desítka. Ano, hlasujeme o desítce. Zamítnuto. Hmm, tím se mi to trochu zkomplikovalo a dostala se k 15. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Já si myslím, že dokonce i v noci budu ze sna říkat, ano, hlasujeme nyní, končím hlasování a podobně, čili rovněž končím hlasování u tohoto bodu a je to zamítnuto. Sedmnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmnáctka. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Devatenáctka. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvacet. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 23. Hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. 23. Končím hlasování. Zamítnuto. 26. Hlasujeme nyní. Konec hlasování. Zamítnuto. Jednička. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme ke konečnému hlasování a hlasujeme o celém textu nyní. Končím hlasování. 17 pro, 4 proti, 6 se zdrželo. To znamená, že tento návrh byl přijat. Blahopřejeme zpravodaji, panu Fielnerovi. A tím se dostáváme k bodu číslo 19 na našem pořadu jednání. Jde o Nein, nein, also, liebe, liebe Kollegen. Eh, kolegové, prosím. Dnes hlasujeme do 18.30. Já slibuji, že to nepřetáhnu, ale ne budeme končit ani dříve, či do 18.30 a zbytek zítra. Teď se dostáváme eh, ke zprávě číslo 19. Roberte, to je přece tvoje zpráva, jistý chceš mít odhlasovanou. A nyní hlasujeme o pozměňovacím textu k návrhu interpelace. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní musíme hlasovat o tedy konečném znění. Eh, zahajuji toto hlasování. Ano, závěrečné hlasování. Končím toto hlasování. Přijato 15 hlasy proti 11 při jednom zdržení. A tím se dostáváme k usnesení. A sice kompromisní pozměňovací návrh číslo 3 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 20 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 zahajuji. Končím. Zamítnuto. 22 zahajuji. Končím. Přijato. Posměnací návrh 23. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji. Končím přijato. Poslanecí návrh 25. Zahajuji. Končím. Zamítnuto. Roberte. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl rozdělit toto hlasování o 26. jakožto ústní pozměňovací návrh tak to samozřejmě máme k dispozici. Nebo ne? Ano. Takže budeme hlasovat na dvě části. První část zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto pozměňovací návrh číslo 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 32 odpadá, nyní tedy 33 zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Poznací návrh 35. Zahajuji. Tak je to něco nového. Pane Kadeře? Pane předsedo, eh, určitě jste věděl o tom, že Marian eh, byl, že jedna třicítka nebyla odhlasováno a bylo by tedy vhodné, aby se to předložilo v hlasování. Já tady mám napsáno, že pokud eh, hlasujeme pro 31, tak 32 odpadá. Ale Eh, ano, je dobře, že mm, eh, jste na to upozornil. Takže vrátíme se k pozdělacímu návrhu číslo 32 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o 35. 35, prosím. Hlasujte, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 36. Je to ústní pozměňovací návrh má prosím někdo námitky? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o 36. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Přijato. 37. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Roberte? Bez mikrofonu. V zájmu konsistentnosti opět ten eh, týž poz, ústní pozměňovací návrh, který jsem tady přeložil na začátku, by měl i zde být použit, pokud není námitek. Tak to byl velmi filozofický návrh. Nyní se ptám, jsou nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže budeme hlasovat pozměňovací návrh číslo 10 eh, v podobě ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 28 hlasy. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 41 odpadá, nyní 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tím se dostáváme ke kompromisu číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 48. Roberte. Opět žádáme jako ústní pozměňovací návrh oddělené hlasování. Ano, provedeme hlasování oddělené u 48. Takže nyní o první části zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. K druhé části zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se k kompromisnímu návrhu číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní posněvací návrh kompromis číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 58 na dvě části. První část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část zahajuji. Končím. Zamítnuto. Taktéž. Pozměňovací návrh číslo 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto šedesátka zahajuje Končím. Přijato. Kompromis číslo 8. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 63. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 64. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 65. Hlasujeme. končíme za, pardon, přijato. Pozměňovací návrh 66, 67 odpadají. 68. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 72 a 73 identické. Hlasujeme o obou. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní číslo 74 zahajuje. Končím. Zamítnuto. Kompromis číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tak eh, a nyní je to s desítkou a jedna čtyřicítkou. Musíme hlasovat, nemusíme. Takže nyní 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Posměvací návrh 82 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tak Cením si vašeho humoru. Eh, pozměňovací návrh eh, ústní pozměňovací návrh. Zde máme nějaké námitky proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Námitka je to... Námitka nový pozměňovací návrh, který byl předložen a který byl pokryt již jinými pozměňovacími návrhy. Eh, já se ptám jednoduše, jestli máte námitku a prosím, odpovězte ano nebo ne to bylo ano, čili tím pádem tento ústní pozměňovací návrh odpadá a jsme u úvodních bodů. Ko, eh, pozměňovací návrh číslo jedna, hlasujte prosím. Takže eh, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Je nás tady čím dál méně, když se tak dívám na ta čísla. Pozměňovací návrh kompromis číslo 1 zahájí hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 6 a je to na dvě části. Nyní k první části hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní druhá část téhož pozvacího návrhu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměňovací návrh číslo 10 zahajuji hlasování. Končím zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 11 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 14. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. A tím se dostáváme k číslu takže ty vlastně odpadají ty další. Takže dostáváme se k závěrečnému hlasování. Eh, zahajuji závěrečné hlasování. Končím toto hlasování. 17 hlasů pro, 10 proti, 1 se zdržel. Přijato. Blahopřejeme Robertu, Robertovi. Blahopřejeme ti, naberete ke zprávě. Teď se dostáváme k bodu jednání číslo 20 a je to eh, Začneme tedy návrhem ústní interpelace. Pokud tedy mám ten aktuální aktuální hlasovací seznam. Budeme hlasovat o bloku všechny skupiny. Zahajuji hlasování. Končíme. Abgelehnt. Zamítnuto. Wir Pozměňovací návrh číslo 1, opět en bloc. Hlasujeme. Končíme. Das ist abgelehnt. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 2 ve dvou částech. První část zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Číslo tři. Zahajujeme. Končíme. Přijato. Teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Gratuluji. Helmute. Tedy sám sobě gratuluji. návrh usnesení. Nejprve unblock. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 43 dělíme na tři části. První část hlasujeme. Končíme. Přijato. Druhý, druhá část. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Hlasujeme o třetí části. Končíme. Přijato. A nyní sedmnáctka. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Osmnáct. Zahajujeme hlasování. Končíme. Přijato. 19. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 20. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Rozdílem jednoho hlasu. A teď 21 ve dvou částech. První část hlasujeme. Končíme. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. A teď 22. Hlasujeme. Končíme. to. Ústní pozměňovací návrh číslo jedna. Je k tomu něco? Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. A eh, přijato, pardon. 23. Hlasujeme. Končíme. Přijato. A teď 25. rozdělena na tři části. První část. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Třetí část. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 26. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 27. 27 hlasujeme. Končíme. Přijato. 28. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 29. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Je k tomu něco? Žádná připomínka. Takže hlasujeme. Končíme. Přijato. 30. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 31. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 32. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 33. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 34. Ve dvou částech první část hlasujeme. Končíme. Přijato. Druhá část hlasujeme. Končíme. Přijato. Třicet pět. Ještě, že tady nebyl Kristofer, že to neslyšel. Takže další pozměňovací návrh. Končíme. Přijato. 36. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 37. Hlasujeme. Třicet sedm, ano. Končíme. Zamítnuto. A teď osm. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 38. Hlasujeme. Ne, omlouvá se pan předseda 39. 39 hlasujeme. Končíme. Přijato. 40. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 41. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Do 42. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Pozměňovací návrh 47. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto 48. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 49. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 51. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 53. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 54. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 56. 55 ještě, pane předsedo. Ozývá se ze sálu. Ano, omlouvá se pan předseda. 55. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 56. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 57. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 58. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 59. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 1,60. Hlasujeme. Já taky. Končíme. Zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 24. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 62. Odpada. A teď se dostáváme. 4, 60 také odpadá, takže tak se dostáváme original text. Odpadá. E, šedesátka. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 70. Hlasujeme. V noci. Abstimmung geschlossen. Končíme. Dále 1,70. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 72. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 73 hlasujeme. Končíme. Přijato. 74. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 75. Hlasujeme. Odpadá. Kdo si hlásí? Ne. 74 nebylo eh, zamítnuto, nebylo staženo. Přijato to bylo. A teď eh, 76, 77 a 87. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. 79. Geschlossen. Končíme. Přijato. 80. Hlasujeme. Končíme. Přijato. 81 hlasujeme. Končíme. Přijato. Ten odpadá. Ještě dvojka je k tomu nějaká námitka? Nikoliv. Takže eh, Hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu číslo dvě. Hlasujeme, končíme, zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 84. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Bloky jsme udělali, teď se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 1. Hlasujeme. Robert, Roberte, to byla otázka na tebe. A sice, jestli zde žádáš ten týž uh, ústní poznávací návrh, uh, pane předsedo, ano, já bych byl pro, tak aby to bylo všechno konzistentní. Dobře, tak budeme hlasovat. Jestliže nemá nikdo nic proti e, tomuto pozměňovacímu návrhu, takže hlasujeme teď o pozměněné podobě tohoto návrhu. Končím hlasování. Přijato. Přijato. Ano, ano, to odpadá, tak byste to chtěli urychlit, je to jasné, aby nám to tady poodpadávalo. A dostáváme se ke 102. Zahájí hlasování. Končíme. Zamítnuto. 105. Stopět, 105, ano, zahlasujeme. Končíme. Přijato. Ten odpadá, odpadá, odpadá a teď 95. Hlasujeme. Ano, o 95 se hlasujeme. Končíme? Zamítnuto 99. Hlasujeme? Končíme? Zamítnuto 101. Hlasujeme? Končíme. Za minutu 106 hlasujeme. Končíme. Přijato. 107. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. A teď eh, úvodní ustanovení 1. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Dvojka. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Trojka. Hlasujeme. Končíme. to. Měli jste pravdu. Teď čtyřka. Hlasujeme. Hlasujeme. Končíme. Zamítnu to. Pětka. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. šest. Zahajujeme. Hlasování. Končíme. Přijato. Sedmička. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Osmička. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Devítka. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Desítka. Hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. Jedenáctka. Hlasujeme. Končíme. Přijato. Čtrnáctka, hlasujeme. Končíme. Zamítnuto. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Hlasujeme. Končíme. 16 pro, 9 proti. A tím jsme se dostali, tím jsme tedy uh, ukončili tento bod a dostáváme se k 21. Also, es besteht jetzt... Tak a teď uh, tady máme takové Eh, takovou prosbu o krastou, krátkou přestávku, 3-4 minuty, je to z čistě lidských eh, důvodů, takže potom budeme pokračovat. Kolegyně, kolegové, máme šance to přece jenom dneska ještě celé stihnout. Takže prosím, usaďte se. So, wir fahren... Tak, eh, budeme pokračovat usaďte se. A sice je to zpráva kolegy Kaspariho a pustíme se do toho opět ústní otázkou. Ja, kolega. Ano, velice. Si myslím, že bylo mnohem rychlejší, kdybychom jenom zvedali ruce. Nebo myslíte, že jak by se vám to líbilo, kolegové? Možná by to bylo rychlejší? Tak vidím, že je tady všeobecný souhlas, tak budeme, zkusíme to bez hlasovacích karet. Eh, uvidíme, jestli to bude rychlejší. No, eh, jenom v případě nerozhodných to budeme kontrolovat. Takže to tak zkusíme. Takže hlasujeme o pozměňovacích návrzích 1 až 4, to je blok, kdo je pro, proti, zamítnuto. Um. Pokud byste chtěli zkontrolovat, můžete říct. není číslo dvě. Dvojka, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Trojka. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část. Pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo pět. Pro? Proti? Přijato. Šestka. Pro? Proti? Přijato. Sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. No a závěrečné hlasování. Prosím s hlasovacími kartami zahajuji hlasování. Konec hlasování. 22 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Nyní se dostáváme k pozměňovacím návrhům. Návrh usnesení. Je to hlasování unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. 27 společně pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 3. Nějaké námítky? Nikdo? Výborně. Dobře, dobře, ano. Teď jsme u ústního trojky, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Wir kommen zum Änderungsantrag 29. 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30. Pro? Proti? Přijato. 31. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Pro. Ten, ten vlastně odpadl. 35. Dvě části. První část, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kde je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 36. Ústní pozměňovací návrh. Nějaké připomínky, námítky. Není k tomu tak, kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 38. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40. Pro, proti, zdrželi se. Toto musíme ověřit. 40. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. 10 pro, 15 proti. Zamítnuto. Mnohem jasněji, než jsem myslel. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 a 44 pro, to jsou totožné návrhy proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47, dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 81. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, ta nám odpadla, 49. Pro, proti, zdrželi se, přijato 50 a 51 spolu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 54. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní návrh 1. Nějaké námitky, není tomu tak, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále odpadlo, odpadlo 59, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní návrh číslo 2, má proti tomu někdo něco? Není tomu tak. Hlasujeme nyní, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Šedesát dva. Pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Prosím, abyste zvedali ruce dostatečně. 63, kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. A nyní to bude kompromisní návrh číslo jedna. Roberte, předpokládám, že máš stejný pozměňovací návrh ústní, který už si předložil výborně, takže budeme hlasovat nyní. Kdo s tím souhlasí, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A tím se dostáváme, jelikož ostatní nám odpadly. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 71, pro? Proti? Pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 71. Ověříme to. To znamená, že hlasujeme o 71. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 11 pro, 15 proti. To znamená, že jsem měl pravdu. Nyní 72. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní se dostáváme k článku, k pozměňovacímu návrhu 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 78, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 3. 78. Chcete to ověřit? Dobře, 78. Ověříme. Ověříme ještě jednou. Končím hlasování. 16 pro, 10 proti. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 87, pro? Proti? Zamítnuto 88, pro? Proti? Přijato 89, pro? Proti?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 97. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. 97. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 11 pro, 15 proti. 98 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stovka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. sto trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. pět pro, proti, zdrželi se. Schváleno 109. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 110. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 111. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 113. Ústní návrh. Má někdo pro, něco proti? Není-li tomu tak, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení. Dvojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Trojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis dvě. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Desítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Eh, schváleno. Jedenáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dvanáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Třináct. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 21 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, přijato 22 pro, proti, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme ke konečnému hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 16 pro, 2 proti, 7 se zdrželo. To znamená, že jsme přijali tento návrh a blahopřejeme panu Gasparemu. Doufám, že je spokojen. My to ještě zvládneme, to jsem opravdu nečekal.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 závěrečné hlasování, kdo je pro, kdo je pro, ale musíme to elektronicky tedy. Takže zahajují elektronické hlasování, končím toto hlasování. 25 pro, 1 proti. Nyní se dostáváme návrh eh, usnesení a začneme hlasování. Amblok, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto číslo 20 pro, proti, zdrželi se, prosím, zvedejte ruce pořádně. Takže ještě jednou 20 pro, proti, zdrželi se přijato. Ale předtím to nebylo vidět. Kompromis číslo 3, je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 1. Vaše námitky nejsou. Hlasujeme. Prosím klid. Zvládneme to. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 1? proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Po... Vážení kolegové, eh, vážený kolego Arife, mějte se mnou soucit. Nyní 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky, takže 26 hlasujeme elektronicky, končím hlasování, 15 pro, 11 proti, přijato. Nyní 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část to je pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo dvě, nějaké námitky? Pardon, pardon, pardon, to odpadá. Takže 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 33, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 34, kdo je pro, pro ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijato. Kde jsme, o čem jsme teď hlasovali? Tak opakujeme ještě hlasování, bylo to možná příliš rychle. 34. Ještě jednou, kdo je pro? Třicet tři, o to jsme hlasovali, máme to tady napsáno. Dobře, takže zopakujeme hlasování o 33, možná to bylo příliš rychle. Takže 33, ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dobře. Nyní 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 36, kdo je pro,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 prověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 41. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. 14 pro 11 proti, jeden se zdržel, přijato. 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, odmítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40, pardon, 46, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 48 byla v bloku, nyní 49, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh, má někdo námitky? Nemá. Odpadá. 50, 50 vyřízeno. 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti, prověříme. Takže 53 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. Nyní 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, zdá se zamítnuto. 63, dobře, dobře, prověříme 62, Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní se dostáváme 64 pro. Proti zdrželi se přijato, tím odpadá 68 a máme kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. Nyní 69, kdo je pro, proti, zdrželi se zřejmě zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6. S ústní změnou v tém, takže nemá nikdo nic proti změně? Ne. Takže hlasujeme o kompromisu 6. To je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní jsme u čísla 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní toto odpadá, toto odpadá, toto odpadá. A jsme u kompromisu číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím odpadá 77. Hlasujeme 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 81 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 83 pro? Proti? zdrželi se. Zamítnuto 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní úvodní body. E, jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Nyní číslo 6, kdo je pro? Prosím, zvedejte pořádně ruce, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Skvěle, tak se mi to líbí. Pozměňovací návrh číslo 7, první část, kdo je pro, druhý, eh, kdo je proti, přijato, druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato, osmička, opět na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá, to se mi nelíbí, druhá část, proti, zdrželi se přijato. Nyní číslo 9 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 10, to je pro, proti, zdrželi se přijato, 11 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, třetí část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 12 pro, proti, zdrželi se, zdá se přijato a tím se dostáváme tím se dostáváme k závěrečnému hlasování a tady se žádá eh, hlasování po jménech, takže aby to bylo v pořádku, zahajuji toto hlasování. nechceme teďka vést velké debaty. Končím hlasování. 23 hlasy pro, 2 proti. Takže tím jsme se dostali ke konci našeho dlouhého hlasování a děkuji všem, kteří vydrželi až do konce. Děkuji tlumočníkům. Vím, že ten výsledek se nebude líbit všem. Přeji vám příjemný večer a to znamená, že zítřejší zasedání výboru se ruší. Ještě